otherwise the uh-huh. camera will, yeah, yeah, yeah. will take okay. me and you have to... So, uh, dear colleagues. Uh, Vážení kolegové, dobré ráno. Vítejte zpátky na naše zasedání výboru pro mezinárodní obchod. Doufám, že jste strávili příjemné eh, prázdniny, odpočali si na dovolené a a možná nás čeká eh, horký podzim, alespoň v některých členských státech, eh, protože se budou někde konat volby a další věci se budou vyvíjet. Zahajuji tedy dnešní eh, zasedání, zastupuji zde pana Berta Langeho, našeho předsedu. A první bod na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání chtěl bych, eh, abyste eh, si poznamenali jednu změnu. Bod číslo 8 na pořadu jednání bude předsunut před společnou eh, diskuzi o bodech 6 a 7, což jsou stanoviska o Kazachstánu. Pokud nemáte k tomu výhrad, tak bych chtěl tedy navrhnout, že takto pozměněný návrh pořadu jednání přijmeme. Návrh je tedy přijat s touto změnou, nejsou žádné výhrady. Bod číslo 2. To je schválení zápisu z předcházejících zasedání 19. 20. června 2017 a z 10. a 11. července 2017. Návrh zápisu bude schválen, pokud nebudou výhrady vzneseny do konce tohoto zasedání. Děkuji vám mnohokrát. Nyní můžeme přejít k bodu číslo 3 na pořadu jednání a to jsou sdělení předsedy ohledně rozhodnutí koordinátorů. Rozhodnutí, která přijala koordinátoři na zasedání 19. června 2017 a 10. července, byly eh, začleněny do zápisu z eh, našeho zasedání respektivního, takže budou tato rozhodnutí přijata. Pokud tedy neskončí toto zasedání s nějakými výhradami vůči zápisu, tak to bude všechno přijato. Tak a e, nyní sdělení předsedy. Jak víte, toto zasedání je webstreamováno a máme samozřejmě tlumočení. Abych tedy e, zde usnadnil práci, chtěl bych také všechny pozdravit, všechny naše posluchače e, i na webu abychom usnadnili e, tlumočníkům e, práci. Chci vás požádat, abyste e, vždy hovořili pomalu, abyste nemluvili příliš rychle. Lhůta pro pozměňovací návrhy a doporučení ohledně vyjednavacího mandátu pro EU z Austrálie a Nového Zelandu nebyly ještě ohlášeny. 11. července jsme diskutovali o návrhu této zprávy Spravodem eh, je pan Kaspary a hovořili jsme tedy o doporučeních pro vyjednávání s Australií Novým Zélandem. Ještě jsme ale neměli tu lhůtu oznámenou, proto to chci učinit nyní. Lhůtou tedy je 20. 20. září 18.00. Několik novinek ohledně obchodu. Eh, hluboká a e, komplexní oblast volného obchodu mezi EU a Ukrajinou, DCFTA, e, byla e, mě zahájena od úrna v platnost od 1. června 2016. 1. září 2017 kvůli asociační dohodě, která také obsahuje CFTA eh, bude platit plně eh, tato eh, dohoda. 17. července Rada také schválila hm, stanovisko parlamentu ohledně opatření autonomního obchodu pro Ukrajinu. A hm, očekává se, že toto bude podepsáno v průběhu plenárního zasedání ve Štrasburku a následně uveřejněním ve věstníku toto vstoupí v platnost jak vypadají eh, vyjednávání eh, v trialogu. Od našeho posledního zasedání se konalo jedno zasedání, a to bylo 12. července na návrh eh, ohledně návrhu Ehm, nový, nové metodiky vypočítání antidumpingových, antidumpingových opatření. pravodem je Salvatore Číku. Druhé zasedání trialogu se bude konat zítra, 31. srpna. Ehm, já bych chtěl připomenout, že cílem tohoto návrhu je ehm, sestavit takovou metodiku pro výpočet antidumpingových opatření, aby nedocházelo k narušování hospodářské soutěže na základě eh, textu přijatého v červnu, 12. července eh, jsme došli k velice konstruktivním eh, stanoviskům ohledně tohoto návrhu a zítra budeme pokračovat na dalším druhém zasedání trialogu. A předám slovo panu zpravodaji, aby nám o tom mohl říci něco více. A jak si vzpomenete, e, přejdeme k bodu číslo 8, protože ten bude předcházet bod číslo 6 a 7 a jedná se tedy o pravidla a obecné zásady týkající se mechanismu e, toho, jak členské státy kontrolují komisi při výkonu prováděcích pravomocí. Došlo k určitému vyměnu názoru ohledně legislativního návrhu, který pozmění tzv. komitologii ohledně e, prováděcích pravomocí. A já předám slovo zpravodaji stanoviska, nebo teď navrhovateli eh, stanoviska, panu Vim van de Kampovi. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já, já jsem rád, že všichni členové jsou opět tady. Doufám, že jste tedy, uh, si, že jste ve zdraví přežili prázdniny, tedy dovolenou, že se pokud možná jsem to formuloval trošku negativně, ale nicméně doufám, že tedy teď zase navážeme eh, dobře na naši politickou práci. Pane předsedo, co se týká tohoto nařízení o komitologii, to není tak úplně napínavé téma, které je nyní ve středobodem eh, našeho zájmu, kterému by se tedy, o kterém by média nadšeně informovala. Nicméně je to poměrně ožehavá otázka. Ono se to zdá, že je to hodně technická eh, záležitost, v posledních letech jsme měli několik prováděcích problémů u, při důležitých eh, událostech, například u těch geneticky eh, modifikovaných organismů, kde parlament, rada a komise akceptovala předložené návrhy, ale potom jejich provádění ze strany členských států vůbec tedy k tomu nedošlo nebo neprobíhalo tak, jak by mělo. Předseda komise Juncker ve svém projevu o stavu eh, Unie v září řekl, že vlastně členské státy by měly usnesení Evropské rady profesionálně prosazovat a také uplatňovat. Pokud jde o mezinárodní obchod, tak v mezinárodním obchodě bych eh, řekl i pro internetové diváky, tady je celá řada eh, ožehavých otázek, na které se musíme zaměřit, také se to týká TTIPu. A pokud tedy padne rozhodnutí, ale které není potom prosazeno, uplatňováno členskými státy, a nebo členské státy se chovají neutrálně, tak to je vlastně špatné pro imič Evropské unie. Je to například obchodování s potravinami a to hraje velmi důležitou otázku, protože to jsou citlivé, ožehavé otázky, které vlastně se týkají přímo občanů jednotlivých členských států. Jsou zde předloženy návrhy komise navrhují, abychom se k ním postavili eh, pozitivně. Ještě jsem o tom nehovořil se stínovými zpravodaji. Já si nicméně myslím, že je to eh, relativně pozitivní krok ze strany komise a také eh, zde byla výzva na jednotlivé komisaře. Jde o, takže si myslím, že by bylo dobré akceptovat toto uspůsobení postupu komitologie. Jde zde pouze o zostření těch jednotlivých možností, které, kterých bychom mohli eh, využívat právě v té situaci, kdy členské státy se nevyjádří nebo jaksi se negativně nebo neutrálně postaví k prosazování těchto aktů. Jsou tam vysvětleny ty nejdůležitější změny v tom návrhu a já bych také měl ještě několik otázek k této věci. Vycházím z toho, že pokud toto rozhodnutí ve výboru eh, tedy eh, bude přijato a pokud by nebylo schváleno, tak potom to půjde do pracovní, pak to bude znovu vráceno do pracovní skupiny rady přepracování. A já tedy vycházím z toho, že eh, odsouhlasení v radě také bude zveřejněno. To je také možný nástroj k tomu, abychom, který po případě také můžeme využít k tomu, abychom vyvíjeli určitý větší tlak. Dostali jsme stanoviska některých členských států, také České republiky a já zde nechci, že zde nebylo provedeno žádné hodnocení dopadu. Já osobně to nepovažuji za tak nutné, ale myslím si, že je dobré, abychom se zabývali tou otázkou Českého parlamentu. Ono je to politicky ožehavé, pane předsedo, ale já považuji za to, to za to, že je to nutné, protože členské státy se aby se členské státy prostě nemohly tak jak si vyvázat ze svých povinností. Já budu intenzivně spolupracovat se stínovými zpravodaji, abychom nějaké tyto otázky dotáhli do konce a vyřešili, protože uh, možná bychom měli naše rozhodnutí urychlit, protože čas je relativně napjatý. Děkuji, pane předsedo. Uh, uh... Dě- děkuji, pane zpravodaji. A protože to je teprve první výměna názorů, dá bych dal nejprve slovo komisi a posléze dostanou slovo členové našeho výboru. Budou to tedy nejprve kolegové za komisi, pan Klaus, který eh, reprezentuje sekčem. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji panu van der Kampovi za pozitivní připomínky k návrhu komise. Pan eh, van der Kamp správně hovořil o tom, co řekl přesně před rokem pan Juncker a bylo to tedy v prohlášení eh, k Unii a je to tedy návrh komise, že to eh, nemá změnit celé nařízení o eh, procesu projednávání ve výborech, ale týká se to eh, konkrétního problému, jak pan zpravodaj o tom správně hovořil. Komise zvažuje ten rámec komitologie a dospěl k názoru, že funguje velice dobře. Asi 1500 prováděcích opatření se ročně přijímá 98 z těchto aktů se eh, setkalo s vydáním kladného stanoviska eh, ve výborech a téměř eh, z strany výboru nebyly předloženy negativní stanoviska. Asi 2% jsou případy, kdy nebylo žádn, přijato žádné stanovisko. Takový byl výsledek. To znamená, že po tom hlasování se nepodařilo dosáhnout kvalifikované většiny ani, pro, ani proti eh, návrhu prováděcích eh, aktů. A v této oblasti, když tedy není přijato žádné stanovisko, eh, tak se snažíme přijmout nějaké opatření. Situace byla taková, jak s tím počítá nařízení, když jde zejména o ochranu zdraví osob, zvířat i rostlin. Pan van der Kamp o tom hovořil. Jsou to velice citlivé otázky a tady máme opravdu nízké procento, dvě procenta, kdy nebylo přijato stanovisko a to hraje určitou roli, kdy e, členské státy mnohem častěji, než bychom si přáli, nejsou schopny dospět e, k nějakému jasnému postoji, že by tedy eh, navrhovaný akt přijali nebo eh, zamítli a nechávají naprosto na komisi, aby rozhodla o dalším postupu když eh, výsledkem je nepřijetí stanoviska, tak má komise manévrovací prostor, může se rozhodnout o přijetí toho opatření činné a je to opravdu nesmírně eh, citlivé, jako v takových otázkách klik, zákazu klik, kosátu a eh, komise musí přijmout nějak ke eh, přijetí a má tedy přijmout opatření k povolení nějakého produktu a Komise musí přijmout rozhodnutí v každém případě. Prezident Juncker v každém případě se o tom eh, ve zprávě v loňském eh, roce zmínil. Eh, když se to týká citlivých otázek, citlivých situací, tak je to rozhodnutí na komisi a následuje neoblíbený proces diskuzí v eh, médiích. Je třeba, aby členské státy k navrhovaným opatřením přijali jasné stanovisko, aby se vyjádřili buď pro nebo proti a aby tak klesl eh, počet případů, kdy není přijato stanovisko. Eh, chceme to dosáhnout prostřednictvím čtyř opatření. Za prvé chceme změnit pravidla hlasování ve výborech komitologie, to znamená, bude se počítat hlasy. Za prvé, když se členské státy hlasování zúčastní a za druhé budou hlasovat buď pro nebo proti. To znamená, že e, e, ty členské státy, které nebudou e, přítomny nebo se zdrží hlasování, jejich hlasy nebudou zohledněny. A druhý návrh má vytvořit možnost, abychom Omlouvám se, asi jsem se nevyjádřil dostatečně jasně tyto čtyři navrhované změny se týkají eh, fáze projednávání v odvolacím výboru, když tedy není přijato stanovisko eh, v eh, cestou komitologie, tak se to projednává na odvolacím výboru. A tato čtyři opatření se týkají odvolacího výboru. Zmínil jsem se již tedy o e, změně e, e, počíta, započítávání hlasů a dále je možné po té, co není přijato stanovisko na odvolacím výboru, tak je možné se obrátit na ministerskou úroveň, ale stále v té konfiguraci sestavení odvolacího výboru. Odvolací výbor je stále ještě ve hře, ale podle tohoto opatření se zúčastní jednání ministři a mají se eh, snažit dopracovat k nějakému řešení. A třetí změna eh, má zajistit možnost, abychom eh, o tom informovali radu. To znamená, abychom eh, iniciovali politické diskuse v radě a rada ale nerozhodne, protože v komitologii nemá rada žádnou institucionální eh, roli. Ale Dále tento návrh usiluje o transparentnost při hlasování jednotlivých přítomných členských států. Máme pouze transparentnost výsledku hlasování, ale není zajištěna transparentnost ohledně eh, toho, který členský stát hlasoval pro či proti nebo se zdržel hlasování. Tento nový prvek, prvek zajištění transparentnosti eh, je obsažen mezi čtyřmi opatřeními. Není to tedy žádné eh, nové nařízení. Chceme řešit tento problém polit v politicky citlivých oblastech. Děkuji vám. Myslím, že váš kolega za DG Trade by chtěl také vystoupit a chtěl by nás informovat o situaci z obchodního hlediska. To jsem přesně zamýšlel, aby byli vyslechnuti zástupci eh, obou eh, těchto výborů. Prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dobré ráno vám všem. Já bych rád eh, přednesl to, jak my se díváme na tuto situaci v obchodní politice, v obchodní oblasti. V obchodní politice, eh, v tě, eh, tam, kde se používá komitologie, se jedná o opatření zaměřená na ochranu obchodu. Je to poměrně eh, nedávná věc od února 2014 přijetí eh, takovýchto opatření na ochranu obchodu bylo ještě mimo rozsah komitologie, ale to následně bylo tedy změněno eh, právě v tom únoru 2014. No a tady se jedná o dva postupy. Poradenský postup, poradní a potom zkoumání eh, toho eh, definitivního opatření, například eh, antidumpingového nebo proti státním subvencím. Za normálních pravidel komitologie provádíme tedy hm, proskoumání toho textu a pak tu jsou jednotlivá konkrétní pravidla, která mohu stručně popsat. Ohledně toho mm, zkoumání, eh, tak tam se hlasuje ve výboru kvalifikovanou většinou a může dojít k různým eh, scénářům. Například může vzniknout pozitivní stanovisko kvalifikovanou většinou přijaté v tomto výboru. To znamená, že za těchto okolností komise musí přijmout tento akt, který byl předložen výborem také může dojít k tomu, že nebude stanoveno žádné stanovisko kvalifikovanou většinou a v takovéto situaci mm, musíme tedy vysvětlit, co eh, se jedná v ochraně obchodu. Tam už máme dva eh, různé podscénáře, kdy tedy není žádné stanovisko ani žádná jednoduchá většina, a v tom případě nařízení stanoví, eh, že komise může přijmout takovýto akt, který byl předložen komitologickému výboru. A na druhé straně, když prostá většina členských států bude proti tomu, co navrhla komise, tak komise musí spustit odvolací řízení, musí tedy jít k odvolacímu výboru a to je taková specifičnost obrany obchodu. A musíme také e, e, v tom e, postupu zkoumání textu jít na odvolací výbor, když nemáme výsledek schválený kvalifikovanou většinou. Od únoru 2014 ta situace vypadá tak, že odvolací postup byl spuštěn pouze jednou a to jsme měli poměrně mm, dost případů konzultace Nicméně pokaždé eh, jsme skončili eh, buď s pozitivním stanoviskem nebo žádným stanoviskem a komise mohla přijmout ten akt tak, jak byl předložen. Jediný případ, kdy tady bylo spuštěno to odvolací řízení, tak to bylo v únoru 2017 v kontextu solárních panelů, případů solárních eh, panelů, kde situace byla složitější než obvykle. Chtěl jsem upozornit na to, že máme velice nízký eh, počet takovýchto odvolacích eh, řízení v komitologii. A eh, sice se to může tedy považovat za marginální záležitost v uvozovkách, protože se to týká takovéto vlastně změny eh, postupu v odvolacím výboru. Nicméně umožňuje to, eh, abychom eh, předložili tento dokument na vyšší úroveň, například ministrům, aby se rozhodovalo tedy v případech, kdy se jedná o ochranu obchodu, jedná se o právní nástroj, téměř, téměř soudní eh, eh, postup, kdy potřebujeme mít technická stanoviska, potřebujeme rozhodnout, zda došlo k nějaké umě nebo ne a eh, zda budou nějaká opatření či ne. A poté také se může jednat o statutární lhuty, do kdy musíme ukončit takovéto postupy. Takže ta možnost převést celý text výše ministrů ministrům za eh, stanovených okolností, pokud my nemáme žádné stanovisko, by muselo být správně vyváženo oproti potřebám, které stanoví zákon, například vyšetřování ohledně těch eh, ohledně té podstaty a také, aby se splnily patřičné zákonné lhuty. A já budu velice rád, když budu moci odpovídat na eh, vaše otazy. Tady skončím svou prezentaci. Děkuji oběma zástupcům komise eh, za jejich prezentaci a nyní dám slovo našim eh, členům parlamentu, stinovým zpravodajům, členům výboru jako první za SAD Alessia Moska. Emanuel Moreno je náš stínový zpravodaj, on to není a já budu hovořit tedy za něj. Stinový zpravodaj souhlasí s Evropskou komisí v tom, že systém komitologie se ukázal být dysfunkční v posledních eh, letech kvůli nedostatku transparentnosti a politické zodpovědnosti mezi členskými státy. A proto vzbuzuje otázku legitimity takovýchto eh, rozhodnutí. Třeba, že ten hlavní problém přišel s tím, že se jedná eh, o ochranu zdraví životního prostředí, tak je jasné, že je zapotřebí dosáhnout eh, větší transparentnosti obchodní politiky, když eh, nedošlo k tomu, aby získal tento výbor většinu ohledně antidumpingových, antidumpingových opatření, ohledně solárních panelů. Ehm, byla to situace, kdy nebyla přijata zodpovědnost za to, že budou prodloužena opatření. A za takovéto situace by členské státy mohly jednat tedy eh, podle sebe, ale eh, náš eh, s tím sporty byl poměrně pro ten návrh komise, tak aby členské státy musely přijmout stanovisko ke každému tématu, aby byla zvýšena transparentnost hlasovacích pravidel a aby hlasovali ministři spíše než technokraté. Tyto změny Eh, eh, nicméně mají i politické eh, dopady a mm, stínový zpravodaj stanoví, že je škoda, že Evropský parlament toto nemůže hrát větší úlohu. Stínový zpravodajové a zpravodaj se těší tedy na další plodnou spolupráci. Děkuji všem. Nyní EKR a ALDE. Nikoho zde nevidím za GUE za zelené, nikoli, děkuji, EFDD, nikoli. Předám tedy slovo dalším členům výboru. Pan Lovo žádal, žádal o slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu hovořit nizozemsky, tedy děkuji. Děkuji mnohokrát za práci, které jste se zhostili. Jedná se opravdu o otázku, do které se nikdo příliš rád nepouští, protože nepřináší naší žádné dobré palcové titulky, ale ještě několik připomínek. Aktiv přenesené pravomoci, eh, komitologie, monitorování eh, komitologie, to eh, sledujeme celá desetiletí a konec konců je to pořád stejné. Vede se kompetenční střed. Možná je to poněkud tvrdý výraz, ale přece jenom handrkování jsou kompetence mezi institucemi a e, vede to vždycky ke stejnému výsledku. Členské státy nevědí, že e, jejich vlastní e, ministři něco schválili na radě a dělají i jako, že to, co se odehrává v Bruselu, s nimi nemá vůbec nic společného. Já proto velice vítám, abychom konečně, doufejme, konečně zajistili, abychom všichni věděli, jak se členské státy zachovaly při hlasování. To je přece na čas v demokracii tohoto eh, tisíciletí eh, protože jinak eh, už nikdo neví, kdo jak hlasoval, jak se volí členové do výboru pro, pro komitologii a legislativa přece hovoří pro nás. Je obtížné eh, dění sledovat, i když máme rozhodovací kompetence, ale eh, musíme alespoň sledovat, jak pracuje eh, exekutiva Tedy měli bychom tu komplexnost, tu složitost snížit. A nyní Apeluji zejména na své kolegy, členy Evropského parlamentu. My naprosto podceňujeme, eh, jaká politika, eh, jaká rozhodnutí rozhodnutí se přijímají cestou komitologie. Já si vzpomínám na x příloh, které se cestou komitologie projednaly, které obsahují podstatné věci, ale vůbec eh, nebyly eh, součástí směrnice o níž jsme eh, se měli rozhodovat. Musíme to mnohem lépe sledovat jako parlament a postarat se o to, abychom eh, byli co nejvíce zapojeni do procesu rozhodování. Pokud se komisi opravdu podaří eh, prosadit konkrétní změny, aby normální občan měl alespoň vágní představu o tom, co se tady děje, pak to bude obrovský krok eh, dopředu. Já to říkám vědomě, ironicky, ale hovořím opravdu ze zkušeností. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Pokud se nikdo již nehlásí o slovo, tak se obracím na pana van de Kampa, našeho zpravodaje. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěl velice poděkovat skupině SAD za i jednoznačné stanovisko. Těší mě, že s touto politickou skupinou, ale i s ostatními budu moci dobře spolupracovat. To, co řekla naše předřečnice. Je pravda, je to samozřejmě eh, velice eh, eh, lákavé zabývat kometologií a já mám také nejrůznější zkušenosti, když se ohledneme za tím, jaké akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty vznikly, tak potom musíme uvážit, jaký vliv mohl Evropský parlament uplatnit ale já tady slibuji, že eh, nerozpoutáme takovou eh, eh, debatu. A také děkuji zástupcům Evropské komise, když jde o politiku ochrany obchodu, tak budeme opravdu spravedlivě eh, přistupovat eh, k těm eh, pozměňovacím návrhům, abychom dospěli k konečnému řešení. Děkuji mnohokrát. Tím můžeme uzavřít naši diskuzi na toto téma. Výbor Jury nemá ještě hotový eh, harmonogram, ale eh, v každém případě koncem října eh, bude tedy k dispozici stanovisko. Děkuji a nyní se přesuneme k dalším bodům na pořadu jednání. Jsou to body 6 a 7. Je to společná eh, diskuze o posíleném partnerství a dohodě o spolupráci mezi EU a jejími členskými státy na straně jedné a na straně druhé eh, s republikou Kazachstán. Dohoda byla podepsána v prosinci 2015 a uplatňovala se eh, dočasně od května 2016 eh, a parlament eh, souhlasil s touto dohodou. Vedoucím výborem je AFET a ten se rozhodl, že k tomu doplní usnesení. To znamená, že INTA pracuje na obou dokumentech. Naším zpravodajem je pan David Borelli a během naší výměny názorů první návr- e, e, výměny návrhu se zúčastnit nemohl, ale nyní je přítomen a seznámí nás s návrhem e, stanoviska k oběma dokumentům. Dávám mu slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Abych vám osvětlil ty dva návrhy stanoviska ohledně eh, posílené dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a e, Republikou Kazachstán bych chtěla připomenout ekonomický a geopolitický kontext, ve kterém e, je e, zakotvena tato nová dohoda. Kazachstán má eh, po mm, své nezávislosti takovou geopolitickou eh, situaci, kdy je důležitým partnerem EU pro střední Asii. Právní rámec stávající vztahu mezi EU a Kazachstánem je upraven dohodou o partnerství a spolupráci od roku 1999. V posledních letech došlo k významnému vývoji vztahu mezi oběma stranami na základě vůle Kazachstánu jít cestou eh, zásadního přibližování se EU, což vedlo k jasnému vědomí potřeby širšího eh, rámce spolupráce. Tato eh, potřeba byla konkretizována v roce 2015 tou posílenou dohodou o partnerství a provizorním ustanovením e, pro obchod od roku 2016, jak jste připomněl, pane e, předsedo. To znamená nové e, politické závazky a úsilí pro EU. A to proto, že to první dohoda tohoto typu, která je uzavřena se zemí Střední Asie. A důležité to je proto, že se na 29 oblastí spolupráce, což je široké pole působnosti, a to všechno také souvisí s oblastmi, ve kterých spolupracujeme s našimi eh, sousedy, tedy s názvem sousedství. Eh, ohledně eh, dalších vztahů se zeměmi tohoto regionu v rámci rozvíjení politiky sousedství na východ od zemí EU je toto významné. Pro astanskou vládu eh, je toto současně také vyvažování pozice oproti eh, Rusku a eh, Číně. Republika Kazachstán nepřijala anexi Krymu a současně je, je členem um, euro a azijské hospodářské oblasti. Evropská unie považuje Kazachstán za důvěryhodného partnera, kterého dobře zná a od 90. let mnoho studentů, kteří dnes mají významné pozice ve státě, studovalo v Evropě, znají tedy velice dobře Evropu a to také eh, posiluje prohlubuje možnosti vzájemných vztahů. Evropská unie je prvním eh, partnerem eh, Kazachstánu a absorbuje zhruba třetinu jejich exportu, což je eh, ropa a plyn z velké části. Potom mají také farmaceutické my máme farmaceutické, strojírenské produkty a další produkty. A mm, také dochází k investicím do Kazachstánu. Máme tedy významné vztahy mezi EU a Kazachstanem, což, se, což je patrné i ze struktury této dohody, kde je, kde je skoro 300 článků a 184 článků má jen ta část textu, která se zabývá obchodem. Například se zabýváme sanitárními, fitosanitárními otázkami, výměnou eh, zboží, eh, možností eh, zakládání podniků, hospodářskou soutěží, řešení sporů tuto chvíli Kazachstán ještě ne, není uznán EU jako tržní ekonomikou, ale jako přechodnou eh, ekonomikou. A proto eh, Kazachstán se nyní snaží eh, realizovat patřičné reformy, aby splňoval požadavky na tržní ekonomiku Hlavní problémy, které ještě zůstávají otevřené mezi EU eh, e a Kazachstanou v obchodní oblasti jsou. Kazachská ekonomika se rozvíjí, ale je příliš spjata s ropou a plynem. Nemůže tedy patřičně zaručit růst této země. Je zapotřebí diverzifikovat, to je pro, tedy pro Kazachstan zásadní priorita. A tento plán tedy na to má konkrétně reagovat. 25 let žije mm, Kazachstán jako nezávislý stát, prochází určitým přechodným obdobím s ohledem na své instituce a na svou strukturu. A to všechno je důležité pro bilaterální obchodní eh, vztahy. Otázka lidských práv také je složitá. A Evropská unie vede konkrétní dialog eh, s Kazachstánem podle eh, dohod, které tedy eh, používáme v, mm, jako dohody poslední eh, generace. Čínské investice mohou eh, mm, vytlačit zájmy a investice EU. Co je velice důležité v našem stanovisku, podporujeme tuto dohodu, která musí mít silné obchodní ekonomické aspekty a musí posilovat soft power Evropské unie ve střední Asii prostřednictvím eh, této dohody v Kazachstánu, například jak to působit má na Uzbekistán. Potom je to otázka výměny zboží v posledních letech. Například došlo k pádu ceny ropy, k sankcím vůči Rusku a zpomalení eh, ruské ekonomiky. V tomto ohledu chceme zdůraznit, že je důležité diverzifikovat ekonomiku eh, v Kazachstánu eh, je stále ještě korupce znatelná v, ve střední Asii, na to poukazujeme a žádáme komisi, aby doprovázela Kazachstán na, těchto, na této cestě reform v roce 2015 eh, stoupil ehm, se z, od roku 2015 se snaží přizpůsobit Kazachstán v eh, své ehm, zákony normám VTO a to vyžaduje naší eh, posilnou spolupráci. Jak už bylo hm, zdůrazněno, Členství Kazachstánu v euroazijské ekonomické oblasti zbuzuje určité a nemalé obavy, e, protože to může mít e, dopad e, velkých finančních nákladů pro obchodní partnery ze třetích zemí. Vzhledem k tomu, že Kazachstán ještě není součástí dalších oblasti potřebujeme provádět fitosanitární eh, kontroly. Veřejné zakázky v Kazachstánu byly eh, změněny od roku 2009 eh, na normativní úrovni a snaží se také bránit korupci. Proto považujeme za vhodné to ustanovení, které žádá přechodné období pěti let pro liberalizaci této oblasti. Bod G. Odbory Eh, trpí eh, zatýkáním, proti tomu už protestovaly různé organizace. Eh, další obavy jsou ohledně porušování svobody vyjadřování a tisku. Na závěr chci říci, že tato dvě stanoviska mohou mm, přispět k podpoření této dohody a být tedy ve prospěch i evropským eh, podnikům. Ehm, ještě ale si nejsme eh, jisti dočasným přijetím takovýchto dohod. Ehm, vzhledem k tomu, že chceme respektovat eh, práva všech institucí, mohli bychom tímto způsobem podkopat efektivitu úlohy Evropského parlamentu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát a nyní se obracím na politické skupiny. Nejprve má slovo zástupce EPP a e, novým zpravodajem je Godeliv Rovol. Děkuji mnohokrát, mohu být stručná, e, protože e, nejprve chci poděkovat panu zpravodaji Borelimu za odvedenou práci. Je to opravdu dobrá práce a EPP asi tak v 90% může plně souhlasit s obsahem jeho zprávy. Kazachstán je důležitým partnerem ve střední Asii a ten přístup pana zpravodaje se ubírá eh, ve zprávě správným směrem. A vycházíme z toho, že bude ratifikována eh, ta eh, no ta posílená dohoda a budeme s tím souhlasit. Víme, že mezinárodní vztahy, jména v oblasti investic, je třeba posílit a očekáváme také, že tato dohoda pomůže Kazachstánu k prosazování dalších politických a ekonomických reform, demokratických reform. Mám jednu připomínku a ta se týká bodu G. Týká se to tedy posledního bodu návrhu zprávy. Domnívám se, že není úplně správné vyzývat nějakou jinou zemi, aby eh, plnila své smluvní závazky Řečnice říká, omlouvám se, e, kritizovat, tedy, nebo vyzývat, aby e, splňovala závazky e, z jiných smluv Euroázie. Víme, že Kazachstán je zapojen do jiných smluv a je obtížné vyvážit všechny tyto úrovně, ale Jistě Kazachstán to musí nějakým způsobem sladit. Za druhé, má připomínka se také týká bodu ke Úmluva Organizace bylo, To bych sformulovala trochu pozitivněji, ale my k tomu ještě sformulujeme pozňovací návrhy. Eh, děkujeme mnohokrát eh, kolegovi Borelimu, protože eh, ta jeho dobrá práce ústavní činnost s novým zpravodajům. Děkuji mnohokrát a nyní za SAD má slovo David Martin. Děkuji mnohokrát. Naším stínovým zpravodajem je Maria Arena, která bohužel nemůže být eh, přítomna. Také bych chtěla panu Borali eh, poděkovat za práci na tomto dokumentu. Naše skupina si je vědoma strategického a důležitého úkolu eh, role Kazachstánu ve střední Asii a bilaterální spolupráce by se měla prohlubovat. Eh, externí politika Evropské unie musí být v souladu s evropskými zásadami a hodnotami. Otázky lidských eh, práv eh, jsou ještě důležitou otázkou v Kazachstánu, zejména svoboda vyjadřování a, a dále také Eh, standardy v oblasti práce a životního prostředí. Ta dohoda ILO eh, volá eh, po zlepšení ochrany pracovníků při práci v zemi a to je těsně spjato s s e, otázkou e, situace lidských práv. Naše skupina My chtěla tedy e, vyjadřit podporu, ale předtím by bylo třeba, aby Kazachstán respektoval úmluvu ILO a také respektoval zásadu lidských práv. Děkuji mnohokrát za EKR a dále za ALDE. Nevidím, že by tady někdo byl za GUE. Ano, prosím. Pan Scholz má slovo. Děkuji, pane předsedo. Náš stínový zpravodaj Patrik Lejarek tady bohužel dnes není, ale poprosil mě, abych vyjádřil několik přínek. Eh, já právě přicházím eh, jiného výboru, který vlastně nyní diskutuje, no, kde se diskutuje o vlastní zprávě. Já jsem tam také stínovým zpravodajem. Jedná se o velmi složité a důležité téma, protože nejde pouze o interní vývoj Kazachstánu, ale také o otázku, jak a s jakými cíly budeme rozvíjet hospodářskou a politickou spolupráci s Kazachstánem. Proto bych chtěl jasně říci, že pravděpodobně musíme velmi pozorně sledovat, jaké jsou vlastně podmínky tohoto, této dohody co patří do eh, výslovných kompetencí Evropské unie. To znamená, už vlastně s tím procesem ratifikace jsme potom zahájili ten následný proces a musíme se podívat, jaké jsou ty rámcové podmínky pro hospodářskou a politickou spolupráci eh, s Kazachstánem a musíme konkrétně jednat. Souhlasím s Davidem Martinem, že sociální situace, otázka práv pracujících, lidských práv, odborů, ta velice graduje, velice velice závažná. Včera to bylo na konferenci jeden ze stěžejních bodů, to znamená, jakým způsobem, jak vypadají lidská práva v těchto azijských státech, takže si myslím, že eh, musíme velmi dbát na politickou konsistenci, také spolupracovat se službou pro vnější činnost a s komisí a s členskými státy musíme spolupůsobit tak, abychom vlastně konsistentním způsobem eh, přispívali k eh, vývoji lepším směrem, tedy v oblasti lidských zpráv. Konkrétně k té zprávě bych řekl, že, a zde bych chtěl poděkovat kolegovi Borelimu za to, že to zdůraznil na ty vztahy s Euroazijskou unii, jaké zájmy má vlastně Evropská unie vůči nebo ohledně spolupráce s Euroazijskou unii, jak by to mělo pokračovat dále a zde bychom se měli ještě zamyslet nad tím, abychom to stanovisko mohli ještě vylepšit, ještě vycizelovat. Také to, jak tam zapracovat eh, lidská, lidskoprávní otázky, vztahy s pracujícími, s odbory, sociální služby, tak aby pro všechny občany Kazachstánu to bylo stanoveno jako podmínka pro hospodářskou spolupráci. Toto by bylo potřeba ještě upřesnit. Děkuji. Uh, thank you very much and I turn to the Greens, Mr. Buchner. Have... Děkuji za zájem, pan Kuchnet. And thank you, Mr. Děkuji vám, pane zpravodaji, za eh, vynikající návrh stanoviska. Já si myslím, že to je eh, vynikající začátek naší společné práce. Já bych nechtěla opakovat všechno, co už zaznělo. Jenom bych chtěla přednes pár poznámek. Naše politická skupina je také trochu skeptická ohledně posílení obchodu a investic do Kazachstánu ve chvíli, kdy eh, situace s lidskými právy a celá situace v zemi zdaleko daleko zdaleka není e, zlepšená. Nicméně e, Kazachstán je určitě země, která má lepší výsledky než jiné země v regionu. A také musíme brát v úvahu geopolitický kontext, to už jsme učinili, s ohledem na Ukrajinu, e, Rusko. A Kazachstán této situaci hrál velice mm, konstruktivní úlohu. Eh, teď se vrátím k situaci s lidskými právy. Je nám líto, že posílené partnerství a spolupráce v této eh, dohodě tedy neobsahuje eh, kapitolu udržitelného rozvoje a obchodu tak, jak by měla být. Evropský parlament se zabývá právě těmito prvky a implementací dohody. A Mám trochu obavy ohledně vysoce ambiciozních cílů. Podívejme se na oblast energetiky a surovin a e, transferu technologií. Já si myslím, že tento stát v určitém smyslu už má velice dobré technologie, takže to není jen jednocestná e, záležitost. Myslím, že se i od nich můžeme v lečem ponaučit. A e, Potom ve mně zbuzuje obavy otázka liberalizace finančních toků a e, kapitálu, protože e, z toho může vzniknout příležitost k praní špinavých peněz. E, děkuji. Děkuji vám, pane Buchnere. Již tu nemám další žádosti o slovo. Obrátím se tedy na komisi. Máme tu pana Sumelisa z DG Trade. Prosím, máte slovo. Dobré ráno, děkuji mnohokrát za možnost promluvit, pane předsedo. Děkuji také panu navrhovateli za tento návrh a za jeho prezentaci. Jak už bylo mm, řečeno, Kazachstán je zdaleka naším největším obchodním partnerem ve Střední Asii. Máme velice důležité obchodní vztahy s Kazachstánem, které v posledních letech, eh, co se týče hodnoty, eh, byly mm, sníženy, ale mm, objem se nesnížil, což souvisí eh, především se snižováním ceny ropy. Nicméně nyní ehm, i cena narůstá. A Kazachstán je velice důležitým a důvěryhodným partnerem v oblasti energetiky v regionu a také tedy posiluje bezpečnost EU v energetické oblasti tímto způsobem. My jsme eh, také podporovali vstup Kazachstanu do VTO a eh, eh, také jsme spolupracovali při vyjednávání dohody o partnerství a spolupráci s Kazachstánem. A z toho vzniká tedy toto posílené partnerství a spolupráce Eh, se s Kazachstánem, což je první případ ve Střední Asii, což je precedent, který může vést eh, k sepsání podobných dohod eh, v tomto regionu. Tato dohoda obsahuje velice důležité závazné prvky v mnoha oblastech. Ty společně s mechanismem řešení e, sporů byly zavedeny do této dohody, opět tedy závazným způsobem. A e, všechny tyto prvky e, dohody by tedy byly velice důležitým přispěním k vybudování. Mám pokračovat, pane předsedo. V sále je slyšet hluk rušící projev. I think it's uh, better to have uh, two minutes of break. Možná si dáme dvě minuty pauzy, než zjistíme, jak, uh, jak tento zvuk zlikvidovat, protože Ráno jsme měli problém s, s klimatizací u tlumočníků, nyní tento problém, tak to vypadá, že máme tady bojkot z nějaké strany. let's continue. So, uh, let's hope that everything will be okay from now on. So, Mr. Vypadá to, že je v pořádku. Prosím, předám slovo panu Smrzi z komise. Takže eh, Chtěl jsem eh, říci, že je tu celá řada povinných eh, závazných opatření, včetně automatického systému řešení sporů, což obrovským způsobem přispěje ke zlepšení obchodního ovzduší v Kazachstánu a podnikatelském ozduší. a také to přispěje k dalším investicím do e, této země a k diverzifikaci hospodářství, o kterém už se také zmiňoval pan navrhovatel. Energetické e, e, produkty to jsou tedy především v současnosti. Jenom pár poznámek ohledně návrhů z tohoto textu. K bodu B Komise má pomáhat kazařským orgánům, aby eh, tuto dohodu eh, aplikovali efektivně. Já bych chtěl připomenout, že už jsme v tomto přijali dvě činnosti. Za prvé máme eh, projekt TAEXu v oblasti obchodu a duševního vlastnictví a očekáváme, že v listopadu Eh, experti z EU pojedou do Kazachstánu, aby poskytli tedy informace eh, praktické eh, kazašským partnerům. A pak tu máme analýzu, kterou nyní provádíme v různých oblastech dohody a zkoumáme, kam dospěla reglementace a legislativa v Kazachstánu a co bude zapotřebí doplnit, aby eh, Kazachstán eh, mohl eh, plně realizovat své závazky. To jsou tedy přípravné činnosti, které nyní provádíme, abychom přispěli k tomu, aby Kazachstán mohl plně plnit své závazky. K bodu C, tam zejména bych chtěla hovořit o závazí týkající se ochrany duševního vlastnictví. A eh, je to důležitý bod, který se týká spolupráce s kazašskými orgány které musí jednat podle článku 64 eh, dohody o partnerství a spolupráci. Probíhá diskuze o tom, jak eh, případně pozměnit eh, princip regionálního vyčerpání a přejít na širší způsob řešení situace tak aby Kazachstán na jedné straně plnil své závazky a abychom také měli jistotu, že Kazachstán bude tedy plnit, mm, bude schopen plnit povinnosti. Co se týče bodu E, což jsou otázky SPS, tam jsou dva důležité prvky. S kazajskými orgány jsme mm, hovořili v březnu na mm, výboru o obchodu o tom, že zapotřebí, aby se připravili na to, že budou součástí systému Traces, informatické platformy a že se zde jedná o správnou implementaci závazků SPS. Pro nás je velice důležité to, abychom zajistili, že Kazachstán bude přijímat bilaterální S, certifikáty SPS, tak jak e, jsou e, a jak byly vyjednány eh, s EU, tak aby Kazachstán mohl vstoupit do VTO. Co se týče eh, hospodářské unie euroazijské, Kazachstán přistoupil k VTO eh, a řídí se tedy pravidly VTO. To znamená, že tam jsou určité, určité celní opatření a podmínky, které nyní má Kazachstán, jsou pro něj výhodnější než to, co bylo možné pro něj si vyjednat v rámci Euroazijské eh, hospodářské unie. A Kazachstán také eh, poukázal na to, že do, do budoucnosti by si přál eh, Eh, postoupit na vyšší eh, eh, úroveň ohledně tarifu týkající se zboží produktů na úroveň EU. Oni nyní využívají té koheze z VTO a pokud by si přáli, mohou tedy Eh, v rámci VTO eh, iniciovat další jednání, mm, případně s EU ohledně dalšího přibližování. K bodu G. Práva pracujících a respektování lidských práv. V tomto bodu myslím, že především vnitřně s kolegy mm, z jiných DG, z DG Ample a s kolegy z vnější služby Evropské unie. Chceme nalehat na eh, parlament v tom smyslu, jsem eh, nalehat na Kazachstán v tom smyslu, aby eh, Kazachstán plnil také pravidla týkající se lidských práv Zasedání výboru Trade se konalo paralelně s dalšími zasedáními, která se zabývaly také eh, lidských práv a kazašské orgány nás informovaly při těchto jednáních, že chtějí eh, změnit eh, svůj zákon o, mm, nebo legislativu o pracovním prostředí, o pracovnících a odborech tak, aby plnilo eh, podmínky Mezinárodní organizace práce. Takže my o tomto budeme dále ještě s nimi eh, jednat, budeme se tím dále zabývat a toto je tedy moje eh, stručná reakce na vaše slova a na prezentaci pana Boreliho. Nyní se vrátím k panu Borelimu, našemu navrhovateli, aby mohl uzavřít tuto část naše zasedání. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat kolegům eh, za eh, jejich eh, poznámky a návrhy. Bohužel, jak všichni víte, když se sepisuje stanovisko, máme na něj velice omezený prostor, takže více se nám tam nevejde. Velice dobře známe, jak situace v Kazachstánu vypadá. A víme, že bychom potřebovali více slov k tomu, abychom popsali všechna ta témata, o kterých se hovořilo. Bohužel jsme to museli velice zestručnit a do této zprávy jsme se snažili začlenit všechny body, eh, o kterých jste se zmiňovali, a eh, které jdou od lidských práv eh, přes důležitost spolupráce v geopolitické oblasti k dalším. Takže já Eh, se těším na vaše pozměňovací návrhy, eh, které nám umožní, abychom sestavili takový text, který eh, bude lépe odpovídat představám všech poslanců. A chtěl bych také na základě eh, stanoviska parlamentu se zmínit ještě eh, o tom eh, přechodném období, protože víte, že často se stává, že přijdeme k situaci, když už je hotová a bylo by tedy zapotřebí, abychom naši lov nestráceli. Děkuji panu navrhovateli i všem kolegům, kteří se účastnili této rozpravy. Lhuta pro pozměňovací návrhy u obou témat je 4. září 6 odpoledne. 25. září budeme hlasovat o návrhu stanoviska a jak tedy u toho eh, postupu souhlasu, tak eh, u eh, té konzultace a Nyní přejeme k bodu číslo 9 a bod číslo 9 je výměna názorů s komisí o provádění makrofinanční pomoci. A jak velice dobře víte, protože diskutujeme o nástroji makrofinanční pomoci velice často a často se o něm sepisují zprávy. Komise sepsala zprávu o využívání makrofinanční pomoci pro třetí státy v roce 2016. Zpráva komise se zabývá implementací programů makrofinanční pomoci v Gruzii, Jordánsku, Kyrské republice, Moldavsku, Tunisku a Ukrajině. A proto se chci nyní obrátit na pana Lerce, který je vedoucím oblasti makrofinanční pomoci na DG ECFIN na komisi a e, bude nám prezentovat e, tuto zprávu implementaci makrofinanční pomoci. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak jste se již o tom zmínil, poskytnu vám stručný přehled o tom, jak se e, provádí makrofinanční pomoc jaký je současný stav provádění a jak jaká byla situace v roce 2006. Rok 2006 byl charakterizován eh, pokrok uskutečňování těchto programů MFA eh, v Gruzii, Kyrgyzské republice, Moldavě a dále. A eh, i když e, to bylo mimo e, kontrolu EU. Kromě toho, vzhledem k politické a ekonomické situaci v některých sousedních zemích e, byly zapotřebí následné operace v Jordánsku a v Tunisku a nová operace byla komisí navržena také pro Moldavsko. Nyní bude následovat stručný přehled, eh, jaký je stav eh, provádění mikrofinanční eh, pomoci podle jednotlivých zemí. V roce 2016 poslední částka byla vyplacena Kyrgyzské republice, poslední tranže. Představoval tohoto ukončení této mimořádné operace, protože eh, Kyrgyzská republika je eh, mimo eh, obvyklou působnost MFA, ale přesto se Evropská unie rozhodla podpořit tento demokratický proces v této zemi. Protože Eh, přehled plnění eh, podmínek byl uspokojivý, takže komise se rozhodla vyplatit poslední tranči v roce 2016. V tomto roce jsme se také rozhodli eh, ukončit poslední MFA operaci pro Gruzii od roku 2000. 13. Poslední tranže byla vyplacena v květnu, ale hlavní eh, ekonomická vyhlídka je poněkud eh, nejistá a eh, MMF schválil tříletý program. Ehm, tady je ještě tedy zranitelná rovnováha pladeb. toto země požádala o nové operace MFA a nové operace. Již jsme to e, konzultovali s ekonomickým a finančním výborem, získali jsme tedy e, podporu, abychom podpořili situaci v Gruzii a návrh parlamentu a e, komise bude předložen asi v říjnu. Bude to částka maximálně 45 milionů a je to tedy obsah toho e, grantu v rozsahu 10 milionů. V důsledku pokračující krize v Syrii, v Jordánsku, e, v roce 2016 e, růst poklesl na 2 to od roku 2010. Současný schodek je poměrně vysoký, 9 a vedlo eh, k téměř k 13% poklesu HDP. V tomto kontextu komise navrhla druhou eh, operaci MFA ve výši 200 milionů poskytnutí úvěru Jordánsku a eh, to bylo schváleno v prosinci 2016 jednání o memorandu o of Understanding bylo ukončeno, Memorandum of Understanding má být vlastně již příští týden podepsáno. A tak to budeme schopni vyplatit Jordánsku první tranši eh, koncem října 2017. Společné stanovisko parlamentu a komise bylo přijato v souvislosti s touto operací, jak asi víte. zvažovali jsme, zda e, mohou následovat další operace a komise se tím bude dále zabývat, až e, bude tedy e, to současné opatření dotaženo do konce. Co se týče Tuniska, hospodářský růst se nevyvíjí dobře hospodářská situace, je zranitelná, eh, schodek se pohybuje kolem 9% na základě rozhodnutí eh, prvého přeskumu programu eh, Mezinárodního měnového fondu jsme úspěšně zhodnotili první program, který jsme uskutečnili v Tunisku a mohli jsme tedy vyplatit eh, poslední tranši ve výši 100 milionů eur eh, Tunisku a to koncem července. Ta druhá eh, operace v celkové výši 500 tisíc, 500 milionů, tedy 150 ve třech částech bude tedy eh, eh, schválena pro eh, duben a konečný dokument byl z července. Není to zpěto s žádnými podmínkami, takže očekáváme, že tato částka bude vyplacena v měsíci září. Co se týče Ukrajiny, mikroekonomická stabilizace zřejmě přetrvává Eh, sice je tu velice nestálá politická hospodářská situace. Na rok 2019 eh, se eh, plánují volby a jsou tu ještě značná geopolitická rizika. A Eh, eh, Ukrajina musí středně době eh, platit své závazky. Vzhledem ke krizi 2014 EU schválila poskytnutí 3,2 miliardy pomoci Ukrajiny 2,5 miliardy již bylo vyplaceno. 16. března jsme po určitém spoždění, po určitém prodlení eh, eh, eh, při posuzování podmínek jsme mohli vyplatit 600 milionů jako druhou tranši z třetího programu. Dále 600 miliard zbývá ještě vyplatit v rámci tohoto programu Ukrajině za předpokladu, že e, e, bude dále pokračovat program MMF e, a budou tedy splněny podmínky zpěté s tímto grantem, Komise eh, zdůrazňuje eh, význam urychleného provádění, protože je tu riziko, že nebude vyplacena poslední tranše, eh, protože to období bylo stanoveno na dva a půl roku a 4. ledna 2018 to stanovené období uplyne. A nakonec Moldavsko eh, v uplynulých dvou eh, letech se potýkalo eh, s značnými potížemi, vypukly tam značné skandály a podvody. A to od listopadu 2014 ekonomický růst poklesl a zhoršila se fiskální e, pozice. Moldavsko požadovalo a získalo e, pomoc od Mezinárodního měnového fondu. E, byl dohodnut tříletý program pomocí z MMF a vláda požádala také Evropskou unii o poskytnutí mikrofinanční pomoci. Komise předložila návrh v lednu 2017 a to na 100 eh, milionů. 60 milionů představovaly eh, úvěry a 40 milionů představovaly granty. Tato forma pomoci bude eh, vyplacena ve třech splátkách. Bude to zpěto s přísnými podmínkami, zpětými s každou tranší. Bude se to týkat finančního a veřejného eh, sektoru, opatření proti praní eh, peněz. Eh, také se to bude týkat zlepšení prostředí a respektování podmínek dohod FTA podle rady a parlamentu chceme specifické podmínky zapracovat do Memoranda of Understanding z hlediska eh, parentních eh, veřejných služeb, eh, co se týče soudnictví a přístupu k médiím. Bude zahrnovat eh, demokratické eh, mechanismy, eh, více stranický parlamentarismus, to bude tedy předběžná podmínka pro poskytnutí MF a, a by v smyslu změny e, volebního systému a budeme také e, monitorovat e, plnění těchto podmínek a budeme věnovat pozornost, do jaké míry Moldavsko bude respektovat doporučení mezinárodních partnerů, zejména Benátské komise. Toto monitorování se bude mít dopady na vyplacení veškerých splátek MFA. Časový harmonogram této operace vychází z toho, že eh, rozhodnutí bude eh, podepsáno předsedou parlamentu i rady na plenárním zasedání v září. A posléze po formálním eh, přijetí tohoto rozhodnutí komise bude zmocněna přijmout toto Memorandum of Understanding – Eh, jednání této eh, země o memorandu již eh, bylo započato a než vstoupí v platnost, bude zapotřebí ratifikace ze strany parlamentu. Budeme informováni o návrhu tohoto memoranda of understanding. Budou probíhat konzultace i parlament, i rada eh, před přijetím eh, Memoranda of Understanding obdrží jeho návrh. Děkuji vám eh, za pozornost a na tomto místě bych skončil. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci a nyní dávám slovo nejprve těm kolegům, kteří jsou eh, zpravodají eh, za tyto eh, země, které mají získat makrofinanční pomoc za Moldavsko. Tady sice nikdo není, ale možná někdo zaskočí. Pan Hnotakula za Gruzii, pan Morel a za Kyrgyzskou republiku je náš kolega Boreli a pro Moldavsko Soli Moisa a Tunisko paní Lalonde je přítomná, chce vystoupit. Děkuji. Merci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vážení kolegové. Já bych chtěla pouze položit několik otázek ohledně této makrofinanční pomoci a Tuniska a rád by, ráda bych, abyste schrnula jednotné, jednotlivé částky v rámci tranše 1 a 2. Vy jste říkal, že jste narazili na problémy s tuniskými orgány. Jak tomu je teď tedy? Jak se situace posunula? A mohl byste také více vyjasnit eh, toto věc? To je první otázka. Potom bych měla druhou pokud pozorovatele jsou skutečně zalarmováni ohledně situace v Tunisku, tak to by mohlo případně omezit nebo ohrozit stabilitu země a ráda bych věděla, jak toto hodnotíte v této oblasti a konstatovali jste nějaká zlepšení, eh, co se týká eh, používání, uvolňování jednotlivých těchto tranší té makrofinanční pomoci. Děkuji. Děkuji a nakonec zpravodajem pro Ukrajinu je pan Valensa a Nyní se tedy obracím na koordinátory za politické z frakce, takže nejprve za EPP. Godelive, Rotwell. Godelive, máš slovo. Za EPP, koordinátoři. Omlouvám se. Uh, then I turn to the SND. Uh, it's... SAD, Alessia Moska, prosím mimo mikrofon. My jsme se zabývali vývojem v jednotlivých státech. Já bych také prostě ráda jen slyšela něco více ohledně Tuniska, vzhledem k tomu, že se jedná o zemi, která je nyní v centru naší pozornosti ohledně toho všeho, co mm, dělají evropské instituce ohledně krize eh, s emigranty. Prosím. Děkuji mnohokrát. Za EKR tu nikoho nemáme, za ALDE také je to v pořádku. Pan Helmut Scholz, prosím. Thank you to thank the commission for this. Chci poděkovat eh, komisi za informace. To, uh... Ale také bych rád se připojil k těm dotazům od kolegů ohledně detailnějších informací o zejména naplnění povinností eh, ohledně rozšíření eh, této makrofinanční pomoci, protože my pokaždé jako Evropský parlament a výbor INTA uvádíme, chceme mít jasnou představu o tom, jak konkrétně přispěl eh, tento druh pomoci k rozvoji onoho státu. A také bych vás chtěl požádat, zda nám můžete říci, pravidelně, možná písemně, informace o tom, kde dochází k nějakému reálnému pokroku. Například jste se zmínil o třetí tranši pro Ukrajinu a uvedl jste, že tam jsou nějaké potíže. Ale jaké potíže? Co není zrealizováno? Co konkrétně je eh, věc, kterou se musíme zabývat při naší spolupráci? Eh, spolupráci s touto zemí. Chtěl bych také více informací o Tunisku, jako vedli kolegové, ohledně mm, Moldavska též. A já si myslím, že tam se situace nějak zásadně mm, nezměnila, i když se chystá makrofinanční pomoc. Takže, abychom mohli pochopit, co se děje, potřebujeme hluboce vést diskuzi o memorandu o porozumění abychom věděli, eh, že eh, tedy můžeme něco takového podepsat. Děkuji mnohokrát. Nevidím zde další koordinátory, kteří by se hlásili o slovo a eh, žádal jako za další poslance jen pana Šustr, prosím. Ano, děkuji. Já bych se mohl pouze připojit ke kolegu Šolcovi. V souvislosti s Ukrajinou bych měl ještě několik dalších otázek, protože uh, poč, víš, tam je to vlastně spojena ta makrofinanční pomoc určitými podmínkami, do jaké míry je Ukrajina plní. Mám určité uh, pochybnosti, protože tam je vysoká míra korupce a vlastně není zde v podstatě nějaké trestní stíhání. Oligarchové rozhodu, mají rozhodující vliv na strany, stejně jako předtím. Mnoho zákonů vlastně vlastně ani mm, vlastně se, nebo se řídí pouze těmi zájmy oligarchů, také ekonomický vývoj. Určitě ano, bylo dosaženo určitého pokroku, ale stejně jako dříve zde máme velmi silnou stínovou ekonomiku, z toho máme velké obavy. Je zde také dramatická chudoba v té zemi. A samozřejmě také e, jsou tam obrovské odlivy, obrovský odliv kapitálu z Ukrajiny do, na Kypr například nebo do jiných těch daňově příznivých zemí, takzvaných daňových rájů. Takže si skutečně kladu otázku, zda všechny ty podmínky jsou spojeny, jak to vypadá s tou třetí tranší. Vy už jste řekl, že případně by mohlo dojít tomu, že nebude zcela vyplněna a proto bych rád věděl, jak toto hodnotíte, jaké podmínky byly dosaženy a pokud ano, zda tedy to umožňuje vyplacení této třetí tranše. Děkuji. Thank you very much. I... Děkuji mnohokrát. Nevidím tu žádné další eh, dotazy eh, z fora, než ale předám slovo komisi. Rád bych také něco poznamenal a zeptal se. Ta poznámka se vztahuje k dohodě s Moldavskem já jsem velice pečlivě naslouchal tomu, co jste nám přečetl a všem těm informacím a stanoviskům, které jste nám sdělil. Chtěl bych tomu poznamenat, že bude zásadně důležité držet se toho, co jste teď přednesl jako pozici komise. To je stanovisko, které je také silně diskutováno v parlamentu, protože bohužel tu nemáme moc dobrých zpráv ale spíše máme spoustu znepokojivých eh, způsobů vývoje, takže je zapotřebí, abychom se drželi toho, co je tedy napsáno a toho, co jste nám právě tedy přečetl. Také mám dva dotazy. První se týká práce, kterou naše služby společně podnikly, aby eh, zlepšili tok dokumentů eh, z vašeho DG do Evropského parlamentu. Já vám chci poděkovat za spolupráci, ale také vám chci připomenout, že dopis podepsaný předsedu našeho výboru Bernem Lankem 12. července panu komisaři Moskovisimu se zabývá um, sdílením eh, neoficiálních dokumentů směrem k parlamentu. A v tomto dopise stojí, že takovéto eh, dokumenty by měly být zaslány oběma legislátorům, nejen eh, té instituci, která specificky o ně žádá. Takže bych vás chtěl teď požádat o vaše stanovisko a také se vás chci zeptat na to, jak vypadá možný další pokrok v roce 2016, v roce 2017, zejména Arménie, eh, Jordánsko, Egypt, eh, Gruzie. Jak vypadají situace v těchto zemích? Jak tam vypadají nové eh, operace? A to si myslím, že by bylo všechno. Co se týče našich dotazů, prosím, Pan Lavresen, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Začnu dotazy, které se týkají jednotlivých států. Začnu Tuniskem. Uh, v jednom dotazu jste žádali o vyjasnění ohledně spoždění. Ano, došlo ke spoždění v uvolňování eh, makrofinanční pomoci Tunisku. Za prvé, Tunisanům nějakou dobu eh, trvalo, než ratifikovali dokumenty. Také došlo k volbám. Ty také sehrály svou úlohu, myslím, v loňském roce ve spoždění eh, vyplacení pomoci a konečně i ten aspekt, že některé reformy a opatření související s vyplacením eh, pomoci musely být implementovány. Takže v souladu s výborem členských států, který se tím zabývá. Ta poslední tranše, první operace, 100 milionů. Ta poslední tranše dostala svolení za jedné podmínky, a to způsobilo, že tato částka byla vyplácena v červenci. Kolega mi říká, že informace o tom byla distribuována a že ji obdržel i parlament a rada. Kromě toho máme dojem, že pro současné operace v Tunisku situace je lepší. Ratifikace byla provedena, jak už jsem se zmínil, vyplacení první tranše je, eh, je podmíněné pro makrofinanční pomoc, takže očekáváme, že k tomu uvolnění dojde v září. Za předpokladu, že ty podmínky budou splněny. A zatím nemáme žádné poznatky, že by tomu tak nemělo být. Eh, druhá tranše může proběhnout, může být vyplacena eh, ke konci roku 2017. Co se týče Ukrajiny, už jsem se zmiňoval, že došlo k větším spožděním vyplácení druhé tranše, třetí operace, 600 milionů to bylo. A nakonec komise došla k názoru, že došlo k dostatečnému pokroku, co se týče plnění podmínek, tak abychom uvolnili tuto částku a k tomu došlo, myslím, v květnu tohoto roku. Třetí tranše, jak jsem se zmiňoval, mm, tam máme složitější situaci, co se týče dostupnosti eh, operace. Už se to velice blíží 4. ledna 2018 je lhůta, do které trvá tato operace pro Ukrajinu, pak eh, bude expirovat. Opatření, která souvisejí s uvolněním této částky, eh, jsou eh, plněny. Ještě vám mohu říci více eh, informací o určitých opatřeních, která ještě nejsou, jejich podmínky nejsou plněny. Tam se týká to elektronického systému pro mm, státní službu a online data, pro podniky, opatření týkající se úřadu pro asset recovery, a antikorupčních opatření, a potom provozní eh, eh, principy a ještě zapotřebí provést hodnocení Eh, plnění sociálních služeb a provést follow-up. A kromě toho eh, jsou tu určitá opatření, která eh, narušují hospodářskou soutěž v obchodování a tam vidíme určité potíže. Co se týče finančního sektoru, Vytvoření eh, centrálního eh, rejstříku úvěrů eh, by také mělo být dokončeno. Takže to jsou detaily ohledně činností, které ještě Ukrajina musí dokončit nebo splnit. Co se týče Moldavska, mohu potvrdit jen to, co už jsem uvedl a to, že na základě formálního přijetí v polovině září se budeme snažit dokončit vyjednávání s moldavskými orgány ohledně memoranda o porozumění. Řečník se omlouvá. Součástí tohoto postupu budou i politické předběžné podmínky, o kterých jsem se již zmiňoval, a to bude provedeno společně s komisí a vnější službou. A z toho získáme informace, abychom mohli rozhodnout, zda tedy můžeme postupovat dál s memorandem o porozumění. Co se pak týče předávání dokumentů. Rádi bychom poděkovali za ten dopis, který jsme obdrželi od předsedy výboru pana Langeho. V současné době připravujeme odpověď A jsme rádi, že pan předseda potvrzuje dohodu na úrovni zaměstnanců mezi výborem INTA a ECFINem o této výměně. A až budou definovány kontaktní body, budeme nadále vám poskytovat eh, ty informace, eh, sdělení, která již byla zmíněna eh, také tu je eh, rejstřík pro ehm, eh, dokumenty z výboru, eh, který by měl pomáhat tomu, aby výbor INTA byl informován o memorandech o porozumění a o dalších. Hm. Na druhé straně stále jsme názoru, co se týče neoficiálních dokumentů, že komise by je měla posílat institucím, které o ně žádají. Takže pokud o ně požádá rada, ten neoficiální dokument bude poslán eh, radě. A pokud o ně požádá parlament, ehm, pošleme jej parlamentu. To je podle nás v souladu s, s zásadou rovného zacházení. Eh, o poskytování informací a rovné eh, zacházení se stranami. Co se týče operací v tomto roce, už jsem se zmiňoval, že pro Gruzii provedeme eh, následné eh, zkoumání, takovou operaci follow-up. A Připravujeme nyní legislativní dokumenty, obdržíte je pravděpodobně na začátku října. Tato operace bude podobná jako ta poslední, bude poměrně skromná, 45 milionů zhruba. Co se týče dalších zemí, Jordánsko, na základě prohlášení, společného prohlášení ehm, Komise parlamentu a rady přijatého s druhou operací, podíváme se na to, zda bude možné přistoupit k třetí operaci, ale to bude možné pouze tehdy, až bude tato druhá implementována. Ale ještě nezačalo vyplácení té druhé operace. Co se týče dalších států, o kterých jste se zmiňovali, Arménie a Egypt, ty pro tuto chvíli zůstávají spíše eh, hypotézou. Pro Armenii jsme ještě neměli hm, konkrétní požadavek, takže nemusí nutně dojít k nějaké iniciativě eh, v tomto směru. To tež by se dalo i o Egyptu. nedošla eh, žádná konkrétní žádost specifická o makrofinanční pomoc ze strany Egypto. Eh, mají eh, jiný program měnového fondu, který je poměrně široký a pro tuto chvíli víme, že tam máme ty poznatky, že tam všechno takto plně financováno a že nepožadují další specifické financování od EU. Děkuji. Děkuji mnohokrát, eh, říká vám předseda. Ještě máme dva eh, dotazy, kterými chceme navázat. Ještě na to máme čas, abychom mohli pokračovat v debatě. Pane Šolc má slovo. Um, thank you. Děkuji mnohokrát. Mám ještě jednu otázku, která se týká Ukrajiny. Po té, co jsem se vyslechl vaše připomínky, řekl jste, že ten časový rámec je poněkud omezený, že eh, končí období pro poskytnutí té třetí, třetí tranše 2018. Jaký je tedy ten časový Eh, harmonogram. Pokud se do toho komise pustí, bude se to projednávat s Trade a tak dále. Jaký je časový harmonogram? Potřebujeme to vědět, abychom eh, věděli tedy, o čem vlastně hovoříme. Děkuji eh, mnohokrát a teď následující otázka, kterou má pan Šuster. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. Je to spíše jenom připomínka. Otázka, kterou jsem měl, zodpovězena nebyla. Já jsem chtěl vědět, jak jaké podmínky je třeba splnit, co přimělo komisi k tomu, že řekla, že podmínky jsou či nejsou splněny. To je rozhodující otázka. Já si ty podmínky sám dovedu přečíst, o to tolik nejde. V souvislosti s Ukrajinou je pro mě rozhodující otázka, zda došlo k eh, řádným změnám v oligarchii hierarchických eh, strukturách. To je pro mě naprosto rozhodující otázka. K tomu jste bohužel řekl příliš málo. Očekávám, že to bude eh, zodpovězeno, než bude vyplacena třetí tranže, že bude o tom řádně informován parlament a neřekne se jenom, že eh, komise vycházela ze splnění či nesplnění. Oč šlo konkrétně, to je zajímavé. Ano, děkuji za obě následné otázky a dávám slovo komisi. Děkuji, ano. Co se týče eh, tomu, toho časového harmonogramu, nejsem si úplně jist, ale myslím, že kolegové, kteří se zabývají eh, Ukrajinou, se vydají na misi v říjnu, aby posoudili zda ty zbývající eh, podmínky, které je třeba splnit pro vyplacení třetí tranče, jsou splněny. Vy se tedy ptáte na časový harmonogram. Tato mise bude rozhodující v tomto ohledu. Dále k vaší otázce eh, opatření proti korupci a dalším nešvarům, eh, specifická mimořádná opatření, o kterých jsem hovořil, některá se týkají té otázky boje proti korupci a eh, Komise konstatuje, že nebylo dosaženo dostatečného pokroku. E, tyto otázky přetrvávají, to znamená, že budeme vystupovat kritičtěji parlament a rada jsou vždy informováni, získávají Eh, specifické informační materiály eh, před vyplacením tranši eh, v souvislosti s těmi podmínkami, takže stejná situace bude i před vyplacením té třetí tranže. Dobře, Milí kolegové, děkuji za tuto rozpravu, děkuji zástupcům komise eh, za to, že nás se seznámili eh, s eh, stanovisky a odpověděli na naše otázky. Je to tedy bod 9, který můžeme uzavřít a my víme, že další jednání bude za zavřenými dveřmi takže eh, mohou tady zůstat eh, zástupci právní služby jednotlivých skupin. Naše jednání rání koordinátoru začne v 11 hodin. Budeme mít teď 19-minutovou přestávku a v 11 hodin se koná schůze koordinátorů. Děkuji.